Děkuji. Tímto končíme jednominutové projevy a dostáváme se k dalšímu bodu programu a to bude krátké přednesení zprávy paní Angelily o prevenci nemocí žen spojených s věkem. Paní zpravodajko, máte slovo. Děkuji, pane předsedo, pane komisaři. Zpráva je součástí Evropského roku pro aktivní stárnutí a mezigenerační solidaritu. Především aktivní stárnutí se musí stát prioritou pro 27 členských států. Demografický vývoj staví Evropskou unii před celou řadu výzev. Mezi nimi je i postupný nárůst osob nad 65 lety. Více než 50 milionů těchto, žen, těchto osob tvoří ženy. V této kategorii je tento rozdíl ještě větší u osob starších 80 let. Ženy tvoří 3,6 celé populace, zatímco muži 1,3 I když ženy žijí déle než muži, často jsou postiženy chronickými onemocněními. Tím pádem se jim zhoršuje kvalita života. Mezi nemoci, které postihují staré ženy, jsou kardiovaskulární choroby, které jsou chybou považovány za typicky mužský problém, dýchací Eh, problémy, eh, rakovina, neurovegetativní onemocnění a také deprese. Často jsou zde problémy s přístupem ke zdravotnickým službám. Neexistují informace o léčení těch nejběžnějších patologií neexistuje propojení mezi, specialist, eh, mezi návštěvami specialistů, jsou tam velmi dlouhé čekací seznamy a to všechno odrazuje především staré pacientky, které velmi často žijí sami. 75,8 žen nad 65 let žijí o samotě. Kromě toho staré ženy jsou více ohroženy chudobou. Podle posledních eh, údajů, které máme k dispozici, 24,5 ženské populace Evropské unie je ohroženo chudobou. Na to má dopad také rozdíl v odměňování. Jak víme, ženy vydělávají téměř o 17 méně než muži na stejných pozicích. Ale také na to má dopad eh, volba povolání ke které jsou ženy nuceny, aby sladily svůj pracovní život s životem rodinným. A právě proto ženy si nastřádají na penzi méně a tím pádem mají nižší důchody a mají méně prostředků na ošetření a terapie. Je nutno podpořit synergii mezi veřejnými orgány na evropské, národní a regionální úrovni, aby se zavedla opatření, na podporu aktivního stárnutí a stárnutí při dobrém zdraví je třeba zajistit podporu a přístup ke kvalitní lékařské péči. U těch běžných patologií je třeba investovat do informací a prevence, aby starší občané co nejdéle byli soběstačné, aby se těšili dobrému zdraví. A potom je třeba mít také ad hoc screening, aby se odhalily patologie, které pokud jsou odhaleny včas, tak je to opravdu velká možnost, jak je vyléčit. Je to součást prevence. Důležité jsou také eh, zdravé návyky, je třeba bojovat proti kouření, zneužívání alkoholu, je třeba podporovat zdravé stravování. Podle odhadu Světové zdravotnické organizace do roku 2020 eh, těch eh, starých žen bude eh, více než 20% se současných 12. Staré osoby také mohou hrát důležitou roli ve společnosti a mohou se vyhnout vyloučení ze společnosti, které působí jejich deprese. Angelili. Děkuji paní kolegyni Angelili. Nyní přejdeme k postupu Catch the Eye tedy eh, spontánně eh, přihlášky do diskuse. Máme pět eh, zájemců, pan Luan. Děkuji. Multiple majoritatea sunt mezi všemi Evropany, kteří jsou postiženi e, roztroušenou sklerozou, je také velké množství žen. Je to neurodegenerativní choroba, jedna z hlavních e, Eh, příčin eh, postižení, zejména mezi, u starých, starších žen. A jak jsem žádal v písemné deklaraci v letošním roce, komise by měla podporovat rovný přístup ke zdravotní péči a měla by také podporovat nabírání pracovních sil, které se budou starat o osoby s touto chorobou. Eh, měli bychom také podpořit výzkum v této oblasti. A na straně členských států je nezbytné, abychom měli eh, osvědčení o kvalifikaci specializovaných eh, sester, které působí v této oblasti. Musíme také vypracovat inventář všech případů. Pani Tykal. Herr President, Mr. Commissioner. Pane předsedo, komisařky, v rámci Evropského roku aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity musíme žádat komise a členské státy, aby podpořili pozitivní přístup k seniorům a aby také podpořili lepší povědomí ze strany občanů, pokud jde o stárnutí a s ním spojené problémy. 75,8 žen nad 65 let žijí o samotě. A jedna desetina domácností v Evropské unii je tvořeno jednou osobou, starou ženou. Situace žen na venkově je ještě mnohem složitější než ve městě, protože v těchto regionech není přístup k lékařské péči. Děkuji. Danke vielmals, Frau Kollegin Wertmann. Děkuji, kolegyně Wertmann. Pane předsedo, vážení kolegové, Evropa vzhledem k nízké porodnosti a delší délkou života má stárnoucí obyvatelstvo. Eh, od, roku, od 65 let jsou mm, občané považováni, označováni jako staří a přitom je rozdíl mezi ženami a mužemi Ženy mají delší očekávanou délku života a jsou však vystaveny horším, většímu riziku onemocnění. Proto je logické, že musíme nalézt informační strategie, protože důsledky neaktivního stáří e, stojí nejenom ty ženy zdravý život, ale společnost jako celek e, vedle vysokých nákladů na zdravotnictví a sociální oblast. Děkuji paní kolegyně, paní Jazoveska. Děkuji, paní předsedající. Děkuji, pane předsedo. Vážení. My všichni víme. No, je známo, že ženy žijí déle než muži. A v důchodu žijí v horším stavu, jak fyzickém, tak psychickém. Ve zprávě jsou eh, důkazy, které svědčí o tom, že ženy ve věku po 65 let jsou více postihovány nemocemi, které jsou typické pro starší věk. Když se členské státy rozhodují o odchodu do důchodu, o věku pro odchod do důchodu, musí také zajistit eh, zdravotní péči pro tyto osoby. Důležité je, aby byla zajištěna profilaktika, která umožní, aby bylo možno žít eh, v důstojnosti i ve stáří. Musí to být eh, zaměřeno především na ženy, které jsou diskriminovány. A jsou méně odměňovány, jsou více postihovány chorobami, typickými chorobami seniorů, jak je obsaženo také ve zprávě Roberty Angelili, které za její zprávu děkuji. Kolasik. Nikolašek. Děkuji, pane předsedo, vážený pane komisaři. je třeba přidávat zdraví ke věku a nejenom prodlužovat eh, náš věk. Ženy se dožívají dalšího věku než muži, ale s tím je naší povinností jim zabezpečit dobré zdraví v tomto prodlouženém eh, věku je nutné, aby byla nejenom dobrá terapie, ale i včasná diagnostika a díky lepší osvětě že je využívaná. Je známo, že v mnohých zemích máme k dispozici prevenci rakovinu děložního hrdla, ale ne všechny ženy chodí na preventivní prohlídky. To samé platí i o, magro, o mamografických vyšetřeních. Mm, ta možnost je téměř všude v Evropě, ale jenom 20 žen tuto možnost využívá, což je škoda, protože bychom mohli zabránit mnohým eh, zhoubným onemocněním. Děkuji. Dankeschön, Frau Esaia Sari. Děkuji, paní Sari. Puhemies, terveenä ikääntymisen teemavuonna on... Děkuji vám, pane předsedo. V letošním roce je velmi důležité, abychom obrátili pozornost na předcházení chorobám souvisejících se věkem u žen, protože ženy žijí déle než muži, ale velmi často se potýkají s různými problémy eh, ekonomického charakteru a těžko eh, pak hledají péči. A pak eh, jsou tu takové věci jako mateřská a tak dále, které Eh, samozřejmě jak si ujídají z toho důchodu žen, ten eh, důchod je pak nižší. A velmi často je situace taková, že se ženy ještě navíc musí starat o některé závislé osoby v domácnosti. Takže je potřeba obrátit pozornost k tomuto problému, k tomuto tématu, to znamená stárnutí žen a eh, jejich chudoba. Kolleginnen um kolegové, mm, v rámci Catch the Eye již nemůžu dát eh, slovo ehm, dalším kolegům a teď dám slovo komisaři panu Borgovi, takže ještě jednou vítejte. Thank you very much, Mr. President. A few words jen pár slov eh, italsky paní Angelili. Děkuji paní zpravodajce za eh, tuto úplnou zprávu, která určitě velmi významně přispěje k našemu úsilí o zlepšení zdraví evropských občanů a především zdraví žen. A především musím říci, že souhlasím s celou řadou obav, eh, které byly vyjádřeny v této zprávě, kde jsou zdůrazněny ty věci, kde můžeme udělat více a musíme udělat více, než jsme dělali dosud. A teď přepnu do angličtiny. Zpráva jasně naznačuje, pane předsedo, že existují některé choroby, které postihují zejména ženy, jako třeba osteoporóza nebo eh, ženy, kde převažují tedy ženy jako Alzheimerova choroba nebo deprese. A také další choroby, eh, kde u nichž výskyt eh, u žen se zvyšuje, jako je například rakovina plic nebo kardiovaskulární choroby. A já, jakožto komisař, se vynasnažím udělat maximum k řešení této situace. Pohlaví je samozřejmě určitým eh, faktorem a musí být eh, tudíž brán potaz v rámci našich přípravy našich politik. A komise se v tom hodně angažuje ať už jde o stárnutí nebo chronické choroby nebo zdravé stárnutí. Jsou to věci, které se těší univerzálnímu zájmu, ale mají obzvláštní význam ve zdravotnictví, protože, jak někdo správně řekl, Evropané se skutečně dožívají většího věku, ale 25 života ženy je stráven eh, ve špatném zdraví. To znamená, pokud eh, budeme pečovat lépe pokud bude život delší, tak to také znamená delší dobu eh, utrpení z důvodu chronických chorob. To není přípustné, to není přijatelné. Nesmíme si začít myslet, že chronické choroby jsou prostě nějakým eh, nevyhnutelným důsledkem stárnutí. To není pravda, může se dělat hodně k tomu, abychom předcházeli a nebo alespoň zpomalili vypuknutí těchto chorob. Ne všem chorobám můžeme pochopitelně zabránit, ale častěji, eh, velmi často to možné je. A členské státy a Evropská unie může výraznou měrou přispět k tomu, aby vytvořila podmínky k tomu, aby lidé mohli přijímat eh, zdravé volby ve svém životě a strategie pro rovnost mezi muži a ženami na rok 2010 až 15 zahrnuje i závazek peníze k tomu, aby byly genderové otázky eh, zohledněny ve, ve zdravotní politice. Měli bychom mít také hodnocení dopadů politik, což také, na čemž komise pracuje. Tato strategie potrhuje potřebu um, genderového mainstreamingu ve vztahu ke strategii v oblasti zdravotnictví, eh, ať už a související otázky, jako je infekce HIV a tabák. A pak také inovační partnerství pro aktivní a zdravé stárnutí. Toto partnerství podporuje inovativní e, způsob spolupráce e, prostřednictvím sdílení, sdílení zdrojů. Již jsme hovořili s několika aktéry e, a uvažovali jsme o, o některých akčních plánech, které zlepší včasnou diagnózu a aktivní stárnutí a bylo provedeno několik, eh, několik studií v rámci tohoto partnerství o chorobách, které, které postihují zejména ženy. Komise pracuje na předcházení chorobám v několika oblastech a s mnoha různými přístupy. Například platforma pro výživu a eh, tělo, tělesnou činnost, dále eh, pro, proti škodlivému, škodlivé konzumaci alkoholu a kouření. Doufám, že schválíme také tabákovou směrnici. A pokud jde o kouření, tak tam naprosto sdílím vaši obavu eh, ohledně rostoucího počtu žen, které kouří, zvláště mladé ženy. A jestliže eh, to, eh, ta distribuce chorob se nyní mění u žen v Evropské unii, musíme to reflektovat také v našem preventivním úsilí a musíme podle toho jednat. Takže souhlasím, že musí tu být určitý, určitá genderová perspektiva v rámci prevence i léčby. A proto brzy začneme pracovat na projektu, který má eh, řešit různé potřeby a postoje eh, ve vztahu k diagnózám a léčení u žen a mužů i u kardiovaskulárních Eh, chorob. Čili budeme nadále spolupracovat na kvalitě eh, kontrol eh, u některých druhů rakovin, jako je rakovina děložního čípku nebo rakovina prsu. Děkuji. Tím uzavírám rozpravu a hlasovat se bude zítra ve 12 hodin. A teď přistoupíme ke zprávě pana Ariase Echevary o dotvoření jednotného digitálního trhu a já dávám slovo zpravodaj na čtyři minuty. Děkuji, paní předsedkyně.